Další bod je zpráva paní Kraca Cagaropulo ohledně evropských fondů dlouhodobých investic. Dnes večer jsme e, pracovali dost svižně a pravděpodobně paní Kraca neočekávala, že e, to bude tak rychle projednáno a pokud nemáte nic proti tomu, paní komisařko, tak nejdříve udělím slovo vám. Děkuji, pane předsedo jak se zdá, dneska jsem expertkou na celou řadu témat a tímto se již mnohem i učím. Vážení poslanci, když komise přijala první akt eh, v březnu eh, k to jednotném trhu v březnu roku 2010, tak jsme připravili celou řadu textů ve prospěch malých a středních podniků. A nyní tedy tu máme další text, který prokazuje, jak už jsme dosáhli mnohých cílů, ale také náš jasný závazek revitalizovat evropské hospodářství. Také to prokazuje, že finanční nařízení není jenom na ohledně přípravy finančního systému, ale také o vytváření nových příležitostí pro investice a růst v Evropě. A my potřebujeme Potřebujeme, aby kapitál financoval rozvojové aktivity a podporoval evropskou ekonomiku. To hodně potřebujeme. Víme, jaké potíže mají malé a střední podniky, aby financovali svůj růst. Máme tu konkrétní problémy, když například společnosti nejsou kotované a výsostně tedy záleží na financování na bankách. Také infrastruktura je důležitá, když hovoříme o podpoře růstu. Každým rokem 100 až 150 miliard eur je investováno do infrastrukturních projektů v Evropě a samotní investoři nemohou poskytnout plné investování, takže je tu eh, důležitá role investování. Dále nemovitosti, samozřejmě toto je velký poměr na evropském trhu, nějakých 300 miliard eur. Co se týče dlouhodobého financování reálné ekonomiky v Evropě, ta je fragmentována a není přímo nakloněna evropským podnikatelům. Ehm, máme jedno z nej, jeden z nejvyšších poměrů eh, v úsporách, takže tady je obrovský potenciál, jen se na to musíme řádně zaměřit a proto je tu tedy ten návrh pro dlouhodobé investiční fondy. Legislativní návr, eh, rámec, který se tu navrhuje, je vlastně struktura, která umožní kapitálu investorů splnit ty dlouhodobé potřeby v Evropě, aniž by tam byly nějaké dodatečné požadavky pro podniky investory. Nyní deset členských členských států má legislativu, která umožňuje tyto dlouhodobé investiční fondy tyto fondy tam, kde jsou umožněny, tak ale existuje celá řada různých verzí, třeba i nějakých 50. A tady tato fragmentace je i pro samotné investory těžká, když se mají rozhodovat. Tyto fondy a tento text který stanovuje jasná pravidla, aby usnadnila i ty postupy při takovýchto dlouhodobých úsporách. A Jménem komisaře Michela Barniera chci říci, že tento pan komisař si velice cení tvrdé práce paní Kraci a i ostatních stínových zpravodajů. Vyřešila se poměrně rychle celá řada technických záležitostí a jsme rádi, že nyní tu máme tedy text, který máme, který bral jako východisko návrh komise. No a toto bylo pouze možno díky tomu dobrému duchu spolupráce a kompromisu. Máme tu společné cíle znovu oživit evropský růst a ekonomiku. Hovoříme tu například o maximálních stropech pro investice, o otevírání se investorům, mít široký, širokou základnu pro investory, zahrnout do toho maloobchod a celou řadu dalších aktérů. A měli jsme tu v posledních 25 letech úspěch například fondu UCIT, to jsou ty subjekty kolektivního investování do převoditelných cených papírů a z toho jsme se poučili. Výbor Ekon předložil celou řadu pozměňovacích návrhů a mohu říci, že jdou dobrým směrem. My sdílíme vaši analýzu, že malé a střední podniky, které jsou kotované, mají ale, mm, které, které nejsou kotované, tak mají potíže ve financování a toto by jim mělo pomoci. Nicméně je třeba zajistit, abychom neztráceli ze zřetele právě to, které podniky nejlépe odpovídají tomu dlouhodobému financování. My nechceme podporovat ty velké nadnárodní podniky, spíše ty malé a střední. To znamená, je třeba zajistit také určitý minimální počet uh, podniků, kteří se opravdu budou usazovat a řádně fungovat tady a vyslouží si naši podporu. Takže máme tu celou řadu cílů a máme tu také povinace, abychom zajistili, že veškerá naše legislativa odpovídá smlouvě. Proto jsme požádali v rámci komise i o podporu naši právní službu. A co je dnes asi nejdůležitější? To, aby parlament rychlým způsobem přijal tento text, aby se zajistilo financování pro evropské, eh, hospodářství a vyšli jsme opět cestou růstu. Myslím si, že je rozumné si představit, že trialog by mohl proběhnout poté, co znovu začne zasedat nový parlament. Takže dnes, myslím, vysíláme silný signál evropským občanům a ukazujeme tedy, že jsme schopni i předkládat řešení. Vielen Dank, Frau Kommissar. Děkuji, paní komisařko Maltrona. Paní caga Cagaropulu zde ještě není, takže navrhuji, abychom jí dali na závěr debaty více času. Nyní pan Kalfin, jedna minuta za rozpočtový výbor. Pane předsedo, paní komisařko, výbor pro rozpočtové otázky se domnívá, že tento návrh ohledně dlouhodobých fondů, dlouhodobých investic je návrh vynikající a přispěje také k rozvoji reálného hospodářství v Evropě. A to v etapě, kdy eh, státní eh, ekonomika musí být eh, stimulována. Výbor pro rozpočtové otázky žádá tedy eh, členské státy, aby eh, přijali podmínky bez eh, doplňování dalších nových předpokladů, tak aby tyto fondy mohly používat všechny prostředky kromě derivátů. Dále je však nutné také jasně definovat eh, nástroje, zda jsou tedy vařejné fondy či ne. Dále je také nutné učinit opatření pro nepoužívání takových nástrojů, které eh, se vyhýbají eh, zdaňování. Děkuji, pane kolego. A nyní za politické skupiny. Nejdříve paní Luling, která zde je přítomná až do posledního dne a skutečně zpracovala spoustu dokumentů. Pane předsedo, děkuji. Já jsem velmi ráda, že komise předložila eh, tento návrh a předložila jsem malý pozměňovací návrh k návrhu zprávy. Já se však domnívám, že Evropský parlament může bez váhání vyslovit svůj souhlas a umožnit také vytváření těchto fondů tak eh, aby eh, vznikly tedy nové alternativní dlouhodobé fondy. Eh, cílem těchto fondů dlouhodobých investic je navrhnout takové investice, které budou dlouhodobé, tak aby bylo možné lépe financovat reálné hospodářství. Nesmíme však být eh, nepřipraveni. Samozřejmě, že když nezaručíme eh, minimální eh, pružnost těmto fondům, tak jim neumožníme existovat. A právě to navrhuji v pozměňovacím návrhu, tak aby toto bylo doplnění určitých fondů jiného typu. Takováto možnost zlepšuje pružnost a snižuje náklady eh, tak, aby tyto fondy mohly být dostatečně pružné a také atraktivní pro investory tak, aby bylo možné eh, také přenášet likviditu z eh, jedné části do druhé části tak aby eh, také investoři měli zájem eh, být s dlouhodobými eh, účastníky fondů. Samozřejmě, že je tak možné také snížit náklady, které vždy vznikají při vzniku nových fondů tyto fondy jsou slubné, když to není nic revolučního. Máme také v jiných směrnicích podobné návrhy. Je to v návrzích z roku 2011 a nebo 2009. Tam máme články 1, 2 a 49 ve směrnici CMD. Samozřejmě, že se tím nijak nesnižuje také povinnost dozoru. Je nutné tedy se podívat na příslušný článek 49 kde eh, oni dohledové orgány mm, mají stanoveny své eh, povinnosti. Zde je nutné postupovat velmi seriózně, tak, aby i e, ministři financí, tedy včetně Řecka, e, toto podpořili. Já doufám, že e, onen návrh na rozdělení bude přijat i předsednictvím, tedy řeckým předsednictvím. Musíme být pragmatičtí. Děkuji paní kolegyně Lulingová a nyní pan kolega El Zdraví. Děkuji u wel, mevrouw de Děkuji, pane předsedo. Vážená paní komisařko, milé kolegyně, milí kolegové, nejprve mi dovolte, abych poděkoval paní zpravodajce za eh, velmi dobrou spolupráci. Jménem naší frakce mohu říci, že dohoda, kterou jsme, které jsme dosáhli, je velmi dobrá, protože představuje jasný rámec pro investice, které Evropa nutně potřebuje. V rámci strategie Evropa 2020 potřebujeme tisíc miliard euro. Musíme realizovat celou řadu věcí, musíme převážet věci, musíme zavádět energetické projekty a na všechno to potřebujeme peníze. Samozřejmě, že jsou tu i problémy v rámci veřejné sféry a e, během příštího legislativního období budeme mít v důsledku toho před sebou velké úkoly. Částky se snížily e, ze 70 miliard euro na 34 miliard euro, pokud jde o investiční projekty v Evropě. V Evropě, v Evropě na rozdíl od Spojených států je financování infrastrukturních projektů ze 75 prostřednictvím bank. A víme, že banky jsou v tuto chvíli velmi opatrné, obezřetné, musíme splnit nejrůznější požadavky z hlediska kapitálové vybavenosti a tak dále. To znamená, že malé a střední podniky mají problém dostat se eh, k těm eh, úvěrům eh, řecké podniky, mají eh, pouze 30 nebo 40 procentní šanci, že získají od banky úvěr. Eh, a eh, jinde jsou to, je to procento vyšší, je to třeba 87 To znamená, že vidíte, že země, které mají už bez tak problémy, mají navíc ještě problémy získat úvěry. Proto si myslím, že tady vytváříme velmi důležitý předpoklad pro získání finančních prostředků. Samozřejmě, že je potřeba dostat také kvalitativním požadavkům, je potřeba Ehm, si uvědomit, že u některých investic ehm, nezískáme investiční, eh, institucionální investory, ale musíme eh, to přesto všechno eh, správně zorganizovat, specifikovat. Musíme tu být i možnost, jak z toho zpět rychle získat peníze. Kromě toho musí být splněny další požadavky, které jsou v tomto dokumentu obsaženy, to znamená dlouhodobá aktiva, typ dlouhodobých aktiv, která budou investována. Jde o projekty v oblasti infrastruktury, v oblasti eh, udržitelné energetiky a tak dále. Všechny tyto infrastrukturní projekty je potřeba velmi pečlivě popsat Není možné, aby se investovalo do věcí, které by se bez tak realizovaly a samozřejmě, že tu eh, nemůže eh, nastat žádné spojení s daňovými ráji. K tomu jsme řekli velmi jasně naše stanovisko. Děkujeme panu kolegovi El Quadrajovi a na ní má na tři minuty slovo pan kolega De Bakr. Děkuji, pane předsedo, paní komisařko, dobrý večer. Je to velmi důležitý návrh. A je to návrh, který přichází v období krize, kdy podniky mají velké problémy s tím, aby získali finanční prostředky v rámci úvěru. Já jsem psal zprávu o tom, jak je možno zlepšit podmínky pro to, aby malé a střední podniky získávaly úvěry snáze. Řekl jsem, že tady zažíváme krizi, eh, financování je záleží, závislé na bankách, eh, které jsou ale velmi opatrné při půjčování a proto tady musíme najít i nějaké alternativní řešení pro financování dlouhodobých projektů. Je jasné, že eh, i veřejná sféra má problémy s uvolňováním finančních prostředků. A proto je důležité, hospodářství, aby hospodářství dostalo novou dynamiku, aby bylo možno eh, investovat do infrastrukturních projektů. Tady je velmi pečlivě popsáno, do jakých projektů je možno ty věci eh, investovat. Um, i institucionální investoři díky tomu budou mít snáze možnost investovat do dlouhodobých projektů. To znamená, že to umožní infrastrukturní projekty, stavět školy a tak dále. Zároveň eh, v této souvislosti zjišťujeme, že jsme přijali jednodušší pravidla pro získávání úvěru eh, pro podniky podniky musí mít snažší cestu eh, k úvěrům. Zároveň musíme zaručit to, aby se tu otevřela, otevřel prostor soukromým investicím, aby to bylo dobré podnikatelské a investiční klima. Investoři samozřejmě mm, se musí pustit do těch vhodných projektů, musí je najít. Proto je důležité, abychom tu měli vhodný právní rámec. Myslím si, že tento legislativní dokument eh, tento právní rámec skýtá a musíme se také postarat o to, aby se eh, dlouhodobě financovalo do různých druhů eh, projektů Zkrátka jde o to, aby finanční prostředky byly dostupnější zjišťujeme, že jsme schválili za posledních pět let různé právní texty. E, všechny tyto texty směřovaly k tomu, abychom obnovili stabilitu na finančním trhu. Nicméně pro investory e, je v tuto chvíli velmi obtížné skutečně nějak aktivně postupovat. To znamená, že se musíme postarat o to, abychom vytvořili vhodné podnikatelské klima i pro institucionální investory, aby i oni e, začali vkládat peníze peníze do reálné ekonomiky. Eh, prosím, eh, hovořte o něco pomaleji, protože eh, tlumočníci tady o překod signalizují, že hovoříte příliš rychle. Už jednu jednu jedinou větu. Myslím si, že pro další komisi je velmi důležité, aby se eh, postarala o to, aby eh, tato legislativa měla dopad na institucionální investory, aby přišli na trh. Já si myslím, že to je jeden z nejdůležitějších úkolů pro další eh, komisi. Poté, co dokončíme tento návrh, měli bychom opět začít oživovat reálnou ekonomiku a doufejme, že budou vytvořena i další pracovní místa. Děkuji. Děkujeme, pane kolego. Já jsem se snažil snažil vás decentně eh, přerušit. Eh, očeka, nebo, mm, eh, myslím si, že i holandské liberály by měli, by, by, že by měli rozumět všichni v Evropě a pokud budete hovořit takto rychle, tak to nebude možné. Takže nyní má slovo pan kolega Stolojan na tři minuty, prosím. Mulțumesc, domnule președinte acest proiect de reglementare. Děkuji, pane předsedo. Tento návrh evropského nařízení odpovídá na požadavek hospodářství a také finančních trhů. Vytvoření evropských eh, investičních eh, fondů eh, musí být dlouhodobé. Banky, které pracují v Evropě a jsou zde nejsilnější, byly velmi opatrné, co se týče dlouhodobých investic. Protože spíš eh, myslí eh, na eh, úvěry spíše krátkodobé. My však potřebujeme investiční fondy, které poskytnou zdroje nejenom velkých investorů, ale také malých investorů kteří investují své vlastní úspory. Proto, aby malí retailoví investoři měli důvěru v dlouhodobé eh, investice prostřednictvím evropských fondů, musí mít jistotu, že tyto fondy jsou správně spravovány, že se postupuje opatrně na základě prudenčních pravidel. Jak při rozdělení eh, portfolia, tak i ve způsobu dodržování jednotlivých eh, pravidel. Eh, ve smyslu vyrovnání zájmu. Tento dokument obsahuje dle mého názoru takováto pravidla a je to tedy krok ku předu. Proto budu hlasovat pro tuto zprávu. Děkuji. Děkuji, pane kolego Stolojane, a nyní paní Tomašič, minuta a půl. Hvala lijepa, gospodine predsjedavajući. Europski dugoročni investicijski fondovi u prvi plan stavljaju ono... Děkuji, pane předsedo. Co se týče dlouhodobých investičních fondů, eh, tady se soustředujeme na dlouhodobé udržitelné cíle. Někdy na to členské státy zapomínají. Nicméně si myslím, že lidé často myslí pouze v krátkodobém horizontu. A navíc členské státy ani nemývají nějakou národní strategii a z toho důvodu se často nacházejí na pokraji kolapsu. Myslím si, že naši občané čekají od politických lídrů, aby nějakým způsobem vyřešili jejich problémy. Nicméně v mezidobí si myslím, že tyto fondy právě umožní eh, provádět udržitelné investice. A my musíme poskytnout poskytnout dobré podmínky pro investory, provést reformu soudnictví, bojovat proti korupci, vylepšit transparentnost a daňovou politiku toto všechno jsou jediné opravdové záruky toho, že evropské hospodářství se opravdu oživí. Děkuji, paní kolegyně Tomašič. Nikdo se nehlásí spontánně do debaty a proto poprosím hned paní komisařku Mástremovou. Děkuji, takže jak se zdá, povíme si to tady jen mezi námi a tady paní kolegyni. Děkuji vám také za tuto vaši rozpravu a všechny připomínky předám panu komisaři Barnierovi. Jedná se již o dlouho očekávaný návrh, protože v praxi dlouhodobé investiční nástroje nástroje, jako penzijní spořící a podobné vlastně už mají určité aspekty, které odpovídají tady těm dlouhodobým a vyžadují si to tři druhy, tedy investiční projekty, to, to je důležité, co se týče té dlouhodobé lhuty, dále to důležité pro investiční podniky a pro eh, oblast eh, nemovitosti, protože to byla eh, dlouhodobě určitá oblast, která hodně využívala dlouhodobé investice. No a samozřejmě podpoří to zdraví našeho hospodářství a povede k růstu a vytváření pracovních míst. Proto je důležité toto podpořit a doufám, že toto tedy umožníme našim podnikům co nejrychleji. Jak jsem již předeslala, jedná se o první krok, ale o velice důležitý první rok, takže doufám, že zítřejším hlasováním vyšleme tento důležitý signál a doufám, že tedy ve velice brzké době eh, se nám podaří dosáhnout eh, dohody. Ještě jednou vám děkuji, pane předsedo, a přeji pěkný večer. Děkuji, paní komisařko. Tímto uzavíráme eh, rozpravu. Hlasovat budeme zítra ve 12 hodin. Příští zasedání začne zítra ve čtvrtek od 8.30 do 15 hodin a dále do, od 15 hodin do 17 hodin. Vše naleznete na webové stránce Evropského parlamentu. Děkuji vám, paní komisařko. Děkuji